Good afternoon, colleagues. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Milí kolegové, eh, když dovolíte, ráda bych zahájila naši odpolední schůzi, takže vás poprosím, abyste se stišili. První bod na našem odpoledním pořadu jednání je prezentace návrhu zprávy, která se týká elektronického masového dohledu eh, nad občany EU. Spravodajem je pan Moraes, který dostane slovo jako první. Pane Morá, si máte slovo. Thank you very much. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji vám Kingo a ostatní kolegové za to, že jste přišli. Já si uvědomuji, že je už čtvrtek odpoledne a teprve teď se dostal čas na hlavní naši zprávu, ale vím, že jsme přenášeni po internetu a jsem si jist, že všichni ostatní kolegové si tu zprávu později přečtou. Rád bych začal tím, že bych poděkoval všem nejrůznějším kolegům, kteří připravili své pracovní dokumenty, což mě umožnilo představit zde dnes hlavní zprávu vyšetřovacího výboru, který se zabýval masovým dohledem a sledováním občanů EU. Byla to eh, velmi náročná věc, byl to velmi náročný úkol paní předsedkyně, eh, který již trvá a eh, nějakých šest měsíců. Byla to velice náročná věc. Zabývali jsme se zejména nařčeními, která pocházela od pana Snowdena jedna, tedy samozřejmě, ale také eh, která se objevila ve velice důležitém kontextu zde v Evropské unii, toho, jak se věci vyvíjejí u nás, eh, zejména co se týče oblasti nařízení o ochraně dat a co se týče kontextu, ve kterém se my jako Evropská unie posouváme vpřed ve velice důležitých klíčových oblastech našich vlastních ustanovení o ochraně soukromí. Těchto posledních šest měsíců pro nás bylo velice důležité. Ehm, vytvořili jsme proto vyšetřovací výbor a s velkou radostí konstatuji, že i náš sekretariát za velmi krátkou dobu velmi dobře spolupracoval a podařilo se mu sehnat širokou škálu svědků, díky kterým mimo jiné jsme byli schopni s pomocí těchto klíčových pracovních dokumentů vypracovat tuto zprávu. Mně to celé pak umožnilo eh, připravit ten návrh, který vám za chviličku představím. Návrh zprávy o masovém sledování občanů EU je v podstatě výsledkem tří věcí. Jednak 18 hlavních nálezů, jednak eh, sada doporučení a jednak eh, plán priorit. Co se týče hlavních nálezů, zde je důležité poznamenat, že jsme během šetření vyslechli celou řadu svědků, přičemž během toho šetření, kdy jsme eh, poslouchali eh, sdělení různých eh, lidí, ať už to byli novináři nebo whistlebloweri, nebo různí členové dohledových výborů jednotlivých parlamentů, techničtí experti a další, bylo důležité zdůraznit, že nejsme ani soud, ani žádný forenzní orgán. Pouze se snažíme, jsme se snažili sehnat primární i sekundární důrazní, důkazní materiál, často eh, důkazní materiál okolnostní, který eh, pro nás byl důležitý jako pro každý jiný podobný vyšetřovací výbor národních parlamentů. Snažili jsme si zkrátka udělat obrázek o tom, co je pravdy na těch obviněních, která zveřejnil pan Snowden a chtěli jsme si ujasnit, co je všechno pravda a co se všechno děje. Kromě toho jsme během vyšetřování měli úkol vypracovat doporučení do budoucna. Jednalo se tedy o to, co bychom řekli o tom, jak se chovají tajné služby, o tom, jakým způsobem se sbírají data, o jakých občanech a jakým způsobem funguje masové sledování občanů uvnitř EU. Sledovali jsme tím pádem data, eh, která se týkají vztahu mezi EU a USA. Zaměřili jsme se také na budoucnost. Jak bude soukromí vypadat v Evropské unii do budoucna, například ve vztahu EU a USA? Naše nálezy byly proto eh, postaveny, všech 18 nálezů bylo postaveno na základě důkazů, eh, které jsme sebrali během toho, eh, během toho šetření z jednotlivých zdrojů. Doporučení a prioritní plán pak byl vystaven na základě těchto nálezů. Co se týče těch doporučení, zde jsme použili nejenom průběh šetření jako takový, ale také velké zkušenosti všech poslanců v celém tomto parlamentu, kteří, jak bych rád důraznil, se zabývali otázkou eh, ochrany dat a soukromí mnoho měsíců a dokonce často i let před tím, než eh, toto šetření proběhlo. Například jmené seznamy cestujících v letecké dopravě, princip Safe Harbor, a tak dále a tak podobně. Jsou to všechno ty klíčové věci, které všichni velmi dobře známe a jsou to témata, která byla řešena europoslanci dávno předtím, než proběhlo toto šetření. Toto je e, velice e, zralý parlament, e, pokud se týče tématu ochrany data soukromí. A to je velmi důležitá věc, protože to z tohoto parlamentu dělá něco, co nahlíží na toto téma jiným způsobem než národní parlamenty. My na tuto problematiku nahlížíme z hlediska kompetence v mnoha oblastech ochrany dat, protože už jsme se těmito věcmi dříve zabývali. Samozřejmě jedna ze zásadních oblastí, na které jsme pracovali, a to se týká zprávy pana Albrechta, týká se to nařízení i směrnice o ochraně dat a to bylo načasování celé věci, které bylo velmi důležité v době, kdy se objevila tato obvinění, jsme připravovali velice důležitou mezinárodní legislativu. Kolegové, jak doufám, si přečtou tuto zprávu i všech 18 doporučení a nálezy. Měl bych samozřejmě také zmínit, že kolegové ve výboru pro zahraniční věci se zabývali celou problematikou vztahu EU-USA a znovu vybudování důvěry mezi EU ehm, e a USA ale kolegové, ať ti v sále nebo ti, kteří zde momentálně nejsou, až se podívají na doporučení a plán priorit, což proberu za chvilinku, měli by tak činit ne tak, jak by to dělali národní parlamenty, ale v tom smyslu, že my jako Evropský parlament sledujeme hlavně budoucnost. My jako Evropský parlament samozřejmě musíme vydávat doporučení o ochraně soukromí. Dovolte mi proto, abych se nejprve pak v dalších komentářích zaměřil na tato doporučení. Eh, zde si totiž myslím, že leží jádro celé mé zprávy a eh, přebírám zde mnoho prvků pracovních dokumentů svých kolegů. Takže se pustím jednak do těch doporučení a odkáži i na ty pracovní dokumenty. Nejprve tedy ta doporučení to je, myslím, nejdůležitější pro podstatu celé této zprávy. Doporučení eh, nám vlastně říkají, jakým směrem bychom se chtěli ubírat v oblasti ochrany soukromí, a to v tom smyslu, že bychom chtěli vybudovat eh, jakýsi, jakési evropské habeas corpus. Dovolte mi to konkrétně najít. První doporučení se týká principu safe harbor. Zpráva opakuje, a je to i v pracovním dokumentu Axla Vose, eh, žádá komisi, aby pozastavila princip safe harbor, který znamená, že americké společnosti mohou posílat data evropských občanů do USA. Eh, co se týče TFTP, eh, v souvislosti s usnesením parlamentu, můj návrh zprávy žádá pozastavení stávající dohody TFTP, dokud se nevypracuje příslušné usnesení Evropského parlamentu. Komisařka Malmströmová například dospěla k závěru, že dohoda TFTP nebyla porušená, a to na základě procedury konzultace s USA. Tento závěr je postaven nejen na ujištění ze strany USA, Ehm, ale my bychom přesto chtěli, aby se nadále pokračovalo v důsledném šetření na straně našich amerických partnerů, tak aby bylo, mohlo brzy dojít k obnově důvěry. Rád bych eh, také zmínil, že kolegyně Sophie Intveld a Cornelia Ernst ve svých pracovních dokumentech odvedli obrovský kus práce, co se týče našich vztahů s USA, co se týče mechanismu dohledu. Je velmi důležité, abychom se v této zprávě podívali na hodnotu dohledových mechanismů, podobně jako e, sledujeme to, jakým způsobem se vlastně odhalují naše vztahy vzhledem k odhalením pana Snowdena a vzhledem k tomu, jakým způsobem je potřeba teď začít obnovovat důvěru mezi námi. Co se týče reform ochrany dat, žádáme radu, aby se začalo pracovat na eh, přeskumu tohoto balíčku, tak aby bylo vše hotovo do konce roku 2014. Je, eh, je důležité také zopakovat, že nařízení i směrnice by měly být přijaty jakožto balíček. Parlament už v tomto smyslu vyslal velmi silný signál a Jan Albrecht, náš zpravodaj, je ochoten na tom začít pracovat v podstatě okamžitě. Eh, rámcová dohoda pro ochranu dat EU-USA, což je tady ta zastřešující dohoda, je pro nás naprosto zásadní a zde vítáme záměr komise přijmout tuto dohodu do jara 2014. Hlavním významem tohoto je, aby občané EU měli možnost soudní náhrady a nápravy což je něco, co jsme zdůraznili a zcela jasně řekli našim americkým protějškům je nutno říci, že co se týče masového sledování občanů EU, my jsme tady od toho, abychom své občany hájili. A to je ten signál, který chceme e, vyslat. Je fakt, že momentálně občané EU nemají plně reciprokální možnost soudních náhrad, tak jak například je americké soudy garantují občanům americkým. Kromě toho v rámci dokončení těchto jednání chceme obnovit e, Eh, důvěru na obou stranách Atlantiku. Co se týče dohody TTIP, zde uznáváme důležitost této dohody pro hospodářskou situaci EU i USA. Nicméně eh, Důrazně trváme na tom, že v rámci obnovení důvěry je potřeba dosáhnout vysokých standardů ochrany soukromí a ochrany osobních údajů nezávisle na dohodě TTIP. Co se týče EU cloud computingu, i zde tato zpráva uznává, že je důležité velmi rychle vyvinout spolehlivý systém EU Cloudu, tak aby občané EU mohli mít důvěru k tomu, že jakákoliv data, která jsou uložena v cloudu, nebudou předávána nebo k dispozici k nahlížení NSA a jiným agenturám. Je potřeba zajistit vysokou úroveň pravidel a ustanovení na ochranu osobních údajů a soukromí, soukromí zejména vzhledem k tomu, že tato data znamenají hospodářské finanční výhody. Co se týká novinářů a whistleblowerů, eh, během celého toho, šetření jsme slyšeli několik eh, svědectví od eh, novinářů i whistleblowerů, kteří nám neustále opakovali, že potřebují vyšší míru ochrany. A i ze strany občanské společnosti slýcháme touhu po vyšší míře ochrany vzhledem k aktivitám tajných služeb. Od klíčových novinářů, eh, jako pan Raspridge z Guardianu, jsme slyšeli takové reakce na odhalení Edwarda Snowdena eh, v tom smyslu, a to cituji, že mu běhal mráz po zádech, konec citátu. Eh, má zpráva žádá komisi, aby k této věci vydala komplexní zprávu, tak, aby se sem zahrnulo i téma bezpečnosti těchto osob. Co se týče bezpečnosti IT, eh, odhalení pana Snowdena odhalila eh, obrovské slabiny v IT zabezpečení institucí EU, což bylo dále zdůrazněno zdůrazněno vlastně i minulý měsíc Eh, nebo před několika týdny, kde se jeden hacker naboural bez v podstatě větších problémů do e-mailu, do pracovních e-mailů eh, zaměstnanců Evropského parlamentu. Takže i v institucích EU máme velké bezpečnostní problémy. Jak už jsem říkal, je potřeba obnovit důvěru mezi EU a USA. Eh, v tomto smyslu v mé zprávě máme celou řadu odstavců, zejména od kolegů z výboru pro zahraniční věci a z výboru pro občanské svobody. A Proběhlo také jednání s našimi protějšky v americkém kongresu na toto téma. Je jasné, že toto není pouze otázka diplomacie. Je to spíše otázka vzájemného porozumění. Je potřeba, abychom, eh, aby naše jednání měla i příslušné výsledky. A nedávný přeskum eh, ze strany Bílého domu v této věci a naše soustavné sledování toho, jaké rozsudky vydává federální soud USA a vůbec vývoj celé situace v USA jsou pro nás velice důležitými faktory. Na závěr bych pak rád ještě zmínil bych rád ještě zmínil toto. Duch této zprávy je takový, že chceme hledět hlavně do budoucna. Je potřeba, abychom si řekli, že toto bude zpráva, která nevyšumí, jakmile se toto celé přežene. Takže když dovolíte, paní eh, předsedkyně, ještě několik slov závěrem. Chceme zajistit, aby tato zpráva byla převzata i příštím mandátem, příštím Evropským parlamentem, aby sloužila jako plán pro vůbec všechny instituce do příštího volebního období v tomto smyslu žádám evropské instituce a členské státy, aby podporovali a prosazovali Evropské digitální habeas corpus, tak abychom si stanovili jasné závazky, že budeme hlídacím psem ochrany soukromí a osobních údajů občanů EU a to říkám na stránce 33, kde navrhuji i příslušný harmonogram, tak abychom mohli náležitě monitorovat výsledky této zprávy. Je důležité, aby tato zpráva nebyla pouze zprávou statickou, která se založí někam do poličky, ale aby existoval existovala i zpětná vazba k ní a proto bych rád, aby to byl dynamický dokument, který se přesune a posune i do dalšího volebního období. E, nechci, aby to byla stejná zpráva, jakou bychom viděli například na národní úrovni, ale rád bych, aby se zužitkovaly veškeré bohaté znalosti o ochraně osobních údajů, které zde v parlamentu máme. Děkuji vám mnohokrát za slovo. Děkuji vám, pane Moraesi. Teď eh, dáme slovo stínovým zpravodajům, ale musím vás nejprve o něco poprosit. Eh, máme zde pana Salafranku, kolegu z výboru AFED, který musí brzy odejít. Pokud byste souhlasili, dala bych eh, slovo nejprve jemu a teprve poté bychom zahájili kolečko stínových zpravodajů. Souhlasíte, kolegové? Dobrá, pane Salafranko, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji také stínovým zpravodajům. Já bohužel mám letadlo ve tři hodiny, takže budu hovořit velice stručně. Děkuji mnohokrát panu Morásovi za výbornou spolupráci s naším výborem. Myslím si, že Návrh jeho zprávy obsahuje 17 odstavců, které eh, spadají spíše do kompetencí našeho výboru pro zahraniční záležitosti. Rovněž eh, čerpal z dokumentů, které jsme v našem výboru připravili. A jsou zde také některé aspekty, které by asi šlo, šlo ještě zkvalitnit. Eh, je tam asi 117 odstavců, 50 bodů preambule. To je poměrně velký počet bodů, ta zpráva je velice rozsáhlá a některé z těch bodů bychom mohli ještě zkvalitnit, zvláště posílit důležitost boje proti terorismu, a to u obou zmiňovaných oblastí. A zlepšit bychom mohli některé další odstavce, rychle to projdu. Nejprve odstavec 6. ten by se možná mohl méně zabývat těmi, více zabývat těmi praktickými dopady. V bodě 9 eh, se hovoří o jasném odsouzení těchto činností. Na tom se asi všichni shodneme, ale chtěl bych také kolegům připomenout formulaci usnesení, ke kterému Evropský parlament dospěl. A tam se používají odlišná slova, je tam odlišná formulace. Takže bychom mohli použít formulaci, která je více ve shodě s našimi záměry. Odstavec 59, tam se hovoří o poměrně ožehavé otázce. Já spolu s dalšími kolegy jsem informoval zástupce amerického kongresu o tom, že dané činnosti, které jsou zde zmiňovány, nejsou schváleny a že také Evropský parlament by mohl zabránit schválení dohody TTIP. Důležité by bylo formulovat eh, tento odstavec eh, poněkud přesněji. Děkuji v závěru panu zpravodaji za výbornou spolupráci, za jeho otevřenost a doufám, že spolupráce našich dvou výborů bude pokračovat i v posledních fázích přípravy této zprávy, zvláště při přípravě pozměňovacích návrhů. Děkuji mnohokrát, pane Salafranko. A nyní dávám slovo s novým zpravodajům. Pan Fos nejprve. Děkuji, paní předsedající. I já bych chtěl začít poděkováním panu zpravodaji. Myslím, že tato zpráva je výborným východiskem pro další práci. Ukazuje, že se chceme věcí dále zabývat a také říká, jaké tady máme nároky a ambice a zároveň kryje, pokrývá veškeré nejrůznější aspekty, i se tohoto týkají. Čili domnívám se, že máme velice dobré východisko pro to, abychom dokázali vyhodnotit toto, tuto masovou špionáž. Když bychom eh, hovořili o cílech, eh, je třeba obnovit důvěru v naší eh, budoucí komunikaci, v našem trans, transatlantickém eh, přátelství je třeba nějakým způsobem vyvážit onu kontrolu a ztrátu údajů a zabezpečit komunikaci v Evropě. Je třeba přiměřeně chránit soukromí občanů, ale také evropskou infrastrukturu proti kybernetickým atakům a špionáži. A samozřejmě je třeba lépe zabezpečit evropské instituce proti špionáži. K tomu samozřejmě potřebujeme mezinárodní dohody. To je ta protišpionážní dohoda, té se debatuje, nevím, jestli je to ta nejlepší cesta, ale každopádně by bylo vhodné mít jakousi zastřešující dohodu a to by bylo dobře to tak mít. E, myslím, že mechanismus, o kterém jsme tady hovořili, je bohužel pro občany velmi omezující a to znamená, že by bylo třeba eh, využít novějších technických možností. Samozřejmě si nepřejeme žádnou hospodářskou špionáž, ale je třeba se zaměřit také na to, jak v budoucnosti organizovat činnost tajných služeb. Chceme posílit obrany schopnost na národní úrovni, ale také institucionální. A v neposlední řadě bychom měli usilovat o vytvoření eh, východisek pro eh, společnou obranu s partnery, včetně partnerů ze třetích zemí. Dále je nám zapotřebí, a to považuji za zvláště důležité, aby eh, také z druhé strany Atlantiku vzešly příslušné signály. My jako Evropa jsme technologicky příliš závislí a s tím je třeba si nějak poradit. Hovořili jsme tady už o technologii cloudové a také předávání dat, jejich routing, tedy jejich trasy, je třeba upravit a také šifrování eh, údajů je třeba nějak vyřešit, jestli třeba eh, bychom neměli u Europolu posílit eh, kybernetický úsek. <coughs> A například Elíza se zabývá tím, co skutečně potřebujeme, takže třeba hm, Elíza by měla být více zapojována přímo na místě. Eh, nechci to protahovat, ale jsou zde ještě také prvky eh, v eh, veřejných zakázkách. Toto je třeba lépe ošetřit softwarově, hardwarově. To se týká zejména zadávání zakázek v těch ucitlivých oblastech. Tolik moje podněty, já bohužel teď musím odejít, takže si nevyposlechnu zbytek debaty, nicméně eh, moje velká pochvala. Děkuji, pane Asi, paní Emhat. Děkuji, paní předsedající, a děkuji také zpravodaji a stínovým kolegům. Domnívám se, že jde o vynikající a rozsáhlý balíček a já musím říct, že jsem eh, velice ráda a potěšena, že jsem v Evropském parlamentu, protože my jsme jediní, kteří se v Evropě zabývají touto problematikou. Především pokud se týče postupu. Souhlasím se s pravodajem, že tato doporučení eh, by měla být jakýmsi balíčkem a balíčkem, který eh, po nás zdědí příští parlament, aby ho mohl naplnit. Pokud se týče ochrany a obrany, to už máme na programu mnoho let, čili tady není nic nového. Nicméně ten balíček a jeho přijetí je stále nalehavějším a to v souladu se standardy, které jsme schválili zde v parlamentu, mě poněkud eh, eh, mrzí a vlastně i šokuje, že členské země eh, navzdory tomu, co se všechno stalo, se snaží neplnit, vyhnout se tomuto bezpečnostnímu balíčku. Dále je třeba se zabývat činností různých výzvědných služeb. A domnívám se, že je důležité zabývat se otázkou vynucování. My třeba máme velice kvalitní legislativu na ochranu údajů. Možná, že tu a tam bude třeba ji aktualizovat, ale my prostě máme. A to, co se stalo, to je porušování již dnešního stávajícího práva, čili bychom očekávali, že vlády, národní orgány a tak dále, že se budou spíše soustředovat na vynucování těch pravidel, která tady už máme. Pokud je nikdo nevynucuje, no tak k čemu jsou nám? Pokud tady platí a mají větší sílu zákony jakékoliv třetí země, no tak potom je zbytečné, abychom se vůbec namáhali stanovat pravidla vlastního. Také je zde otázka nevyšetřování eh, SWIFT, služeb SWIFT, a to ať už ze strany členských zemí mm, nebo Europolu. Eh, my momentálně máme společné vyšetřování belgických a holandských orgánů a my bychom měli velice úzce sledovat, jaký je postup. Chtěla bych kolegům připomenout, že tento parlament před dvěma lety ve své zprávě žádal o důkladný přeskum a zhodnocení protiteroristických politik a myslím, že je to dnes ještě aktuálnější než dřív. Tady někde na těchto místech bychom měli každopádně naznačit, že v příštích verzích smluv o Unii by měl mít eh, parlament rozšířené pravomoci k provádění vlastního parlamentního vyšetřování. Dále si myslím, že bychom se měli zabývat transparentností a dostupností dokumentů, což jsou jakési rovnováhy a pojistky, které jsou nezbytné v fungující demokracii. A je velmi znepokojivé, ne, že eh, hovoř, hovory, rozhovory o eh, eh, revizi transparentnosti, tedy směrnice o transparentnosti se zasekly. Je třeba říci, že na základě vývoji minulých měsíců jsme byli naivní. Měli bychom se zabývat eh, zabezpečením systému a měli bychom začít u nás doma tady v parlamentu. Ano, eh, my očekáváme, že eh, odpovědi budeme mít příští týden, takže my třeba, jak si to, je, to je hackerský útok, který se odehrál před několika měsíců, měsíci a eh, pořád ještě tady po domě, po budově jsou vyvěšené plakáty oznamující, že nám nefunguje Wi-Fi. To je směšné. Já se domnívám, že zde máme státní zprávu, eh, lidi, kteří jsou velice dobře placení a měli by eh, se starat eh, o bezpečnost našich kybernetických systémů. A my dva měsíce čekáme na jejich odpověď, co se vlastně stalo. Kdyby to bylo kdekoliv jinde, byli by tito lidé už na ulici. Jo, tak nevím, na co tady čekáme my, proč to tady musí tak dlouho trvat. Ještě k evropskému cloud computingu. Já jsem příznivkyní posilování evropských schopností spíše než eh, jakési stavění zdí kolem evropského internetu. Tady to nejde jenom o ochranu, jde o to, abychom měli robustnější kybernetické odvětví zde v Evropě. Dále potřebujeme pobídky pro lepší zabezpečení systému, které máme. My jsme tady měli na slyšení jednoho člověka z Německa, který byl hacker a on nám říkal, že pokud eh, si koupíte auto s vadnými brzdami, tak je to odpovědnost výrobce. A jak to, že když si koupíme špatně zabezpečený elektronický systém, tak za to nikdo nemůže. No a ještě, pokud se týče svobodného obchodu, já jsem pro svobodný trh. A samozřejmě nemohu rozhodnout o tom, co eh, nebo tak to nemohu hlasovat pro eh, zón volného obchodu, dokud nebudeme mít vyřešené všechny bezpečnostní problémy. Nicméně já čekám, že eh, budeme mít velice silný balíček doporučení do března. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, děkuji také panu zpravodaji, který nám předložil velice dobré východisko pro vypracování závěrů našeho šetření v parlamentu. Ani ne před šesti měsíci byla zveřejněna odhalení Edvarda Snowdena, která poukázala na stále se snižující roky na práva na ochranu soukromí. A toto oslabení samozřejmě nepřišlo v důsledku Edwarda Snowdena a jeho činnosti, ale v důsledku legislativních změn, které provádějí naše vlastní vlády a pan Snowden toto s velkou odvahou zveřejnil a my bychom toto jasně v naší zprávě měli uvést a měli bychom apelovat na to, aby byl uznán za whistleblowera, kterým je a že to, co udělal, eh, přispělo k bezpečnosti evropských občanů. Za druhé, k tomu, co zmínil pán zpravodaj a také stínový zpravodajové o důležitosti legislativy týkající se ochrany Evrop, soukromých údajů v Evropské unie a obchodní dohody mezi EU a USA o lepším zachovávání ochrany soukromí, že v této souvislosti je důležité, aby občané měli kontrolu nad svými údaje, abychom jim zajistili co nejlepší ochranu. Tato ochrana ovšem také znamená dozor, a to ne nějaký mlhavý, nejasně specifikovaný dozor, ale na obou stranách, jak v Evropské unii, tak ve Spojených státech, aby ten dozor skutečně fungoval aby byla přeskoumána činnost eh, buď nezávisle nebo v součinnosti s NSA. Také jsme zde slyšeli zástupce národních parlamentů a já jsem neměl pocit, že by na národní úrovni byla odpovídající úroveň ochrany. Měli bychom proto dbát na to, aby pravidla týkající se ochrany soukromí byla dodržována. Také zde jde o vymahatelnost ze strany policie a dalších příslušných orgánů, ať jde o kyberkriminalitu nebo další jevy. V případě počítačových útoků pokud jde například o útoky na systémy poskytovatelů komunikací a další. Ta vymahatelnost zde není a Europol několikrát zopakoval, že národní orgány nikdy ani nežádají o možnost takovéto kyberútoky vyšetřovat. Máme zde tedy velké nedostatky, pokud jde o vymahatelnost zákonů a měli bychom se snažit tuto vymahatelnost posílit. To by mělo také být součástí našich závěrů. Pokud jde o zabezpečení systému, jak zmínila paní Intveld, Toto je jedna ze základních otázek týkající se spolehlivosti těch systémů. A myslím si, že spíše než abychom podporovali a dotovali dohledová opatření, měli bychom více investovat do kódování a do Eh, zakódování komunikace, protože občané mají právo komunikovat eh, tak, aby se to nikdo jiný nedozvěděl. Právo na soukromou komunikaci je také jedno ze základních lidských práv. A jsem velice rád, že ve zprávě se objevuje jasný odkaz na to, že je potřeba ukončit uchovávání údajů, aniž je existuje nějaké podezření, aniž pro toto uchovávání údajů existují nějaké oprávněné důvody. Někteří politici dosud trvají na tom, že například jmený rejstřík cestujících PNR a získávání Eh, informací o cestujících jaksi naslepo, že to vyřeší veškeré bezpečnostní problémy, ale tak tomu opravdu není. A v neposlední řadě se domnívám, že bychom měli jasně rozlišovat mezi tím, co je přijatelné, pokud jde o to, co je možné v oblasti ochrany údajů a to, co již přijatelné není, a také musíme dbát na to, abychom měli odpovídající mechanismy kontroly. A v Evropské unii to musíme činit bez ohledu na to, co říkají naše vlády, protože již šest měsíců naše vlády nejsou schopny zacházet s těmi odhaleními efektivním způsobem, nejsou schopny přikročit ke konkrétním opatřením. A Evropský parlament by v tomto skutečně měl být aktivní. Děkuji, pan Ernst. Pan Ernst. Děkuji vám mnohokrát. Ráda bych ze všeho nejdříve poděkovala panu zpravodaji, protože tato činnost není jenom nutná, ale také eh, oprávněná. Je důležité tuto velmi složitou problematiku dostat pod jedno zastřešovací téma. On s námi velmi kvalitně spolupracoval a jsem přesvědčena, že v příštích týdnech, dnech a měsících to tak bude i nadále. Když se podíváme na tuto zprávu jako na celek, musíme si říci, že zde jednoznačně máme co dočinění s jednou z nejdůležitějších zpráv a nejobtížnějších zpráv tohoto legislativního období a to z různých důvodů. Nejde pouze o ztrátu důvěry. To by bylo příliš eh, omezené pohlížení na věc. Eh, jistě došlo ke ztrátě důvěry mezi EU a USA, a mezi eh, občany těchto států, ale jde o celospolečnostní, celospolečenské otázky. Viděli jsme totiž poprvé, jak hluboko je tato problematika zakořeněna v naší společnosti. Jde nám o základní lidská práva a o základní svobody, svobody projevu, svobody tisku, svobody komunikace a tak dále. A potřebujeme zprávu, která všechno toto združí, tedy nejenom to evropské v této věci. Samozřejmě eh, my jsme jenom eh, omezeným způsobem mohli za poslední měsíce provádět to své šetření, ale jde o to vtáhnout do této problematiky členské státy Velmi často eh, různé problémy nejdou na vrub nám, ale nedostatečným procedurám v členských státech. Eh, nejnovější novinka je, že pan Obama pozval paní Merklovou na kávu eh, po telefonu, což je hrozně roztomilé, ale já zatím nevidím v členských státech žádnou snahu něco napravit a tím pádem musí náš tlak jít přesně tímto směrem. Za další jsou zde také obtíže, které můžeme ovlivnit, to jsou právní problémy. Jsou to například otázky neamerických občanů. Eh, v USA například mají systém vlastně právního státu pouze na obranu vlastních občanů, který eh, se jinde nereciprokuje, takže to je velký problém. Další problém je například ve věci otázky národní bezpečnosti eh, kterou někteří chtějí zavést i na evropské úrovni. Všichni vědí, že vnitřní bezpečnost, bezpečnost navenek je důležité téma. Otázka je, jakým způsobem to můžeme zohlednit v této problematice. Samozřejmě i u členských států je otázka národní bezpečnosti, ať už v jakémkoliv souvislosti, eh, velice jasným, velice silným argumentem, proč něco nepovolit. A eh, to byl velký problém, který jsme zaznamenali během celého, celého tohoto šetření. A také se musíme podívat na boj proti terorismu za posledních deset let, který otevřel eh, celé velké takové pole, kde se vlastně eh, ochrana osobních údajů a ochrana soukromí vůbec jaksi upostraňuje. Podíváme-li se pak na tuto zprávu jako takovou, eh, řekla bych jako první věc, že ji jako Guengel vítáme. Myslím si, že tato zpráva obsahuje celou řadu věcí, které jsme slyšeli během eh, toho šetření, ačkoliv bychom si třeba jiné věci představovali trošku jinak, ale to je jedno. Eh, ta zpráva se snaží vše združit a připravit doporučení a další kroky, což je velmi důležité. Je naprosto důležité a nespochybnitelné, že tato práce eh, musí jednak pokračovat a jednak musí být eh, vlastně změněna. Já si myslím, že není možné vůbec argumentovat pakli, že eh, ta práva, která máme zakotvena ve smlouvách, pak sami porušujeme. A my je porušujeme. Co se týče dohody SWIFT, to pozastavení dohody SWIFT musí trvat, je potřeba to prosadit. Ehm, musíme být neústupní jako Evropský parlament. Otázka spíše je, zda tuto dohodu vůbec můžeme považovat za důvěryhodnou, protože vše, co slyšíme od komise, je zcela nepřípustné. Dohoda o volném obchodu. Chtít takovouto dohodu uzavřít a tento aspekt tam nějakým způsobem zkrátka e, zahrnout nebo já nevím, napsat pár řádek, když nám zrovna zbyde místo. Já si nemyslím, že to je správný přístup. Já si myslím, že e, jediné, co můžeme dělat, je vyvíjet neustálý tlak a prostřednictvím tohoto tlaku zkrátka zatím dát tuto dohodu o volném obchodu k ledu a postupně e, prosadit vlastní názory a svobody našich občanů. Je potřeba, aby byla eh, schválena rámcová dohoda o ochraně osobních údajů mezi EU a USA. Je potřeba zejména hájit whistleblowery to hraje i v této zprávě velmi důležitou roli. To musí být zajištěno také zákonem a nejenom, eh, eh, že to někdo tady mezi námi bude neustále opakovat. Je potřeba, aby to bylo zakotveno i v legislativně členských států. Eh, často se říká, že je nutná technologická nezávislost EU. O tom můžeme diskutovat podle mého názoru. Jde o to, jaká je naše priorita. To je hlavní věc. A podle mě to může být jedině ochrana našich práv a svobod. A teprve poté můžeme podnikat další kroky. Ehm, jaké jsou obtížné body, podle našeho názoru? Myslím si, a řek, ráda bych to řekla otevřeně, že jsme v bodě v politické diskusi, kdy si musíme říkat, jakou roli, jaký účel mají tajné služby. Co je ještě přiměřená činnost tajných služeb? Jaké mají být její úkoly, jejich úkoly? Eh, jaký je vůbec účel tajné diplomacie? Kdy a kde je to nutné? Na, tyhle ty, na, na tyto otázky se nikdo neptá a já to nepovažuji za šťastné. Vůbec celá problematika tajných dohod a tajných služeb zde podle mě hraje velice důležitou roli. Velice důležitý bod, a o tom už hovořilo několik kolegů přede mnou, je nezávislá, skutečně nezávislá kontrola tajných služeb. Jak si ji představujeme? Ono se nemůže jednat o přátelský rozhovor tady s někým ve výboru. Potřebujeme akta, potřebujeme konkrétní možnosti, jak provádět kontrolu nad tajnými služby. A to musí být odsouhlaseno členskými státy samozřejmě. Takže eh, je zde celá řada mezer. Eh, zákony proti terorismu, to už jsem zmiňovala. A ještě jedna věc, ráda bych řekla, že Evropský parlament zkrátka musí vzít věci pevněji do rukou, aby zajistil IT bezpečnost aspoň zde u nás. Eh, jaké ještě dvě otázky nesmím zapomenout? Bude nám to stačit? To mě neustále napadá. Vůbec zasáhneme to jádro pudla tady v tom, eh, tak říkajíc. Bude toto dostačující? Bude to nápomocné? To je, myslím, hlavní otázka, na kterou zatím neznám odpověď. A za druhé, co s tou zprávou bude dál? My jsme tu zprávu napsali, komise se na ní podívá, třeba si ji i někdo přečte, ale myslím si, že musíme hovořit o kompetencích parlamentu. Nemůže to být přece, že že eh, budeme jenom vyjadřovat své pohoršení a rozhořčení a tak dále. Potřebujeme více kompetencí, abychom i členské státy mohli k něčemu donutit. Děkuji vám, paní Ernst. Já si myslím, že jsem byla velmi velkorysá vůči stínovým zpravodajům a tím pádem budu o to přísnější ke všem ostatním. A rovnou se vám za to omlouvám. Teď tedy ostatní kolegové, kteří chtějí vystoupit. Mám zde šest eh, eh, lidí, eh, pan Pieper, paní Latvorf, paní Gomez, paní Sargentini, paní Gomez Becerril a pan Agnew. Nikdo další, nikdo další. Jako první tady pan Pirkr. Děk... Děkuji, paní předsedající. Úvodem dovolte obecné připomínky a poté budu hovořit konkrétně. Především děkuji eh, kolegovi Moraesovi za jeho velice, eh, velice dobré a eh, důležité a také také důkladně zpracované zpravodajství, poněvadž vycházíme také z toho, že zde máme kongresmeny a senátory eh, na druhé straně Atlantiku, eh, kteří eh, si dnes uvědomují, že de facto ani americké zákony se nedodržují v Americe vždy. My tady máme všem také řádu přání, které jsou nesplnitelné, například v odstavci 21, kde tedy členské e, státy jsou vyzvány, aby nepřipustili činnost e, e, činnost rozvědek jiných států na svém území. Myslím si, že to je dosti naivní a myslím si, že bychom si to měli rozmyslet, jestli to vůbec dávat do zprávy. Pak jsou zde další Eh, požadavky, které možná bychom znášet neměli. A sice tehdy, pokud by výměna údajů se odehrávala ve vzájemném eh, zájmu, tedy v oboustraném zájmu. Jestliže třeba zjistíme, že eh, se výměna dat podle dohody SWIFT dodržuje, pak je to v našem společném zájmu a nemůžeme to spochybňovat. Já e, vím, že e, tam je ovšem řada dalších e, požadavků, které jsou naprosto smysluplné a jsou také v zájmu příslušné bezpečnostní spolupráce. Dalším cílem je zavést opatření na ochranu občanů a Evropy vůbec. Důležité je, abychom trvali na tom, že evropští občané na americké půdě musí mít stejná práva jako občané američtí. To je pro mě velice důležité a hlavně tedy to, že ještě jasněji, než jak je to nyní ve zprávě uvedeno, jasně dali najevo, že Evropa musí mít vlastní kontrarozvědku nepotřebujeme evropskou špionáž, ale potřebujeme evropskou kontrašpionáž, abychom hájili zájmy, zejména hospodářské zájmy EU před kýmkoliv. Samozřejmě vše za jasných pravidel a včetně parlamentní kontroly. Já eh, prosím, aby se to dělalo tak, jako původně v případě Europolu. To stačí tedy ošetřit poměrně rychle mnohostrannou dohodou, nepotřebujeme změnu smluv o Unii. Jde jenom o výměnu informací mezi tajnými službami a samozřejmě jde o kontrolovatelnost. Tady v bodech 65 a 66 kolega Moraes, co si naznačuje, ale já eh, myslím, že by to mělo vyznívat eh, v duchu požadavku na lepší koordinaci tajných služeb a s tím souvisí také zlepšování, posilování evropské nezávislosti. Tady skutečně máme velké dluhy. A samozřejmě, aby také se vyměňovaly informace podle eh, podle našich zájmů, podle našich pravidel. Paní Latford. Děkuji vám, paní předsedající. Já eh, se omlouvám, že se budu muset zachovat eh, nezdvořile, tedy říct, co chci říct a potom odběhnout. Tak eh, já mám poněkud obavy, pokud se internetu týče, s používáním nezávislý. Tady hovoříme o zdrojích, IT služeb a služeb cloudových, ale trošku se obávám, že tady nastává jakási balkanizace, čili eh, ten pojem nezávislost či nezávislí by s tím mohli eh, bohužel udělat něco právě v tom negativním smyslu. Dále zhledávám určité rozpory v té smlouvě. Samozřejmě souhlasím, že eh, výměna informací s eh, souhlasem, to je důležité, ale důležitou věcí je také důvěra v online prostředí. Je třeba si totiž uvědomit, že eh, to není jenom spojené státy, jenom spojené státy, Eh, kdo tady provádějí, co možná neměli, ale Evropa také. Jinak pokud se tady je to Safe Harbor, my tady máme eh, úvodní uznanovení 9 a další a zde se říká, že eh, komise má 19 doporučení pro Spojené státy a do léta 2014 by měly, měla být zjednána náprava. A eh, tady samozřejmě závisí na tom, kdy se nám dostane ujištění a skutečných garancí. Ale myslím si, že je poněkud kontraproduktivní že eh, je tady eh, prostě eh, jakýsi proces, který by se tady neměl a okamžitě všechno pozastavit. My tedy samozřejmě potřebujeme společný ekonomický prostor a mm, nemůžeme tedy přehlížet tedy ta nebezpečí online ale eh, skutečně tady, tady hm, nevím, no, tady je sice jakýsi proces eh, konstantního zlepšování, ale eh, nevidím to úplně úplně eh, jednoduše. Eh, pan Moraes má jednu otázku na paní Latford. Než eh, paní Latford odejde a ještě k tomu cloud computingu, obě moje poznámky v textu eh, Eh, jsou takové, že možná eh, tady to možná není řečeno úplně jasně, tady prostě je to, eh, řekněme, ta bezpečnost to je třeba ještě projednat, protože já tedy nejsem proto, abychom se jakýmsi způsobem odstřihli nebo opevnili vůči vnějšímu světu, to ne. Čili to jsem jenom chtěl říct, eh, než odejde paní Latfon. Děkuji. Děkuji. A nyní paní Gomeš. Madam Chair. Paní předsedkyně, já bych také chtěla poděkovat panu Moraesovi za velice intenzivní zprávu, která má vysokou kvalitu také díky všem kontaktům, které jsme navázali a slyšením, která jsme uspořádali. Je to skutečně výborný základ pro další práci. Já, jakožto spoluspravodajka u stanoviska AFETu, jsem velice ráda, že jsme spolu s panem Salafrankou a Moraesem mohli spolupracovat. Já se domnívám, že zde skutečně jde o sdílené hodnoty. O sdílené hodnoty, které sdílíme my, členské státy Evropské unie, a které sdílíme také se spojenými státy. Já myslím si, že je to zvláště důležité i pro lidi, kteří pocházejí z bývalých eh, totalitních států, z bývalých diktatur, tak jako například já. Myslím si, že zde nejde pouze o vládu práva a respektování soukromí lidí, ale také o účinnosti boje proti terorismu. A zde se domnívám, že nemůžeme tohoto cíle dosáhnout, pokud budeme používat stejné metody, které používají teroristé samotní. Takto se prostě proti terorismu bojovat nedá to naopak ještě teroristy posílíme tím, že se sami staneme teroristy. Domnívám se, že úloha Edwarda Snowdena by měla být zdůrazněna, protože jeho odhalení byla velice důležitá, nejen proto, že jsme získali ty informace samotné o tom, jak je narušeno soukromí občanů Evropské unie i Spojených států, ale také bychom se měli zabývat tím, jakým způsobem to bylo zneužito pro jakési orvelovské účely. Hovořilo se zde o politické a hospodářské špionáži. A také je důležité uvědomit si, že Edward Snowden poukázal na to, že nástroje, které, kterými se má bojovat proti terorismu, nejsou účinné, protože pokud ty systémy hromadného sledování, které prováděla NSA se záminkou boje proti terorismu, a byly na to vynaloženy značné náklady a značné úsilí a vše to vyústí v hromadné sledování občanů na celém světě a umožnilo to, dvěma čečenským občanům eh, dát bombu v cíli bostonského maratonu, což jasně ukazuje, že výzvedné služby zaspaly. Tak to v podstatě dokazuje neúčinnost boje proti terorismu. Já se proto domnívám, že i tato věc by ve zprávě měla být odražena. Domnívám se podobně, jako zde již zaznělo, že v Evropské unii máme silnou legislativu na ochranu údajů, ale neimplementujeme ji řádně, jak o tom hovořila Sophie Intveld. A vinu za to musíme dávat našim vlastním agenturám a institucím, které neplní dostatečnou kontrolní úlohu, ať jde o orgány politické nebo soudní nebo jakékoliv jiné. Viděli jsme případ Belgakomu, ale tam samozřejmě se nakonec eh, možná ukáže, eh, kdo byl za tu věc zodpovědný, ale jde o činnost, která probíhala v členském státě Evropské unie. A jistě eh, v Evropské unii je celá řada činitelů, kteří by mohli být sledováni. NSA nepopírá, že prováděla špionáž kongresmenů a že se obávají toho, co dalšího může od Edwarda Snowdena přijít. Ale my jsme již v tom okamžiku věděli, že eh, byla sledována Angela Merkelová i Barack Obama. A zajímavé je, že to nikdo nepopřel. V zásadě zde tedy hovoříme o podstatě zákona, podstatě našich demokratických států. A ještě u článku odstavce 15 a dohody tý typ tam si myslím, že tu větu nemůžeme formulovat lépe. Týká se to budování důvěry. A zde se domnívám, že podle mého názoru to zásadní je, aby Spojené státy postupovaly tak, aby přispěly k budování této důvěry mezi námi. To se týká také té zastřešující, respektive rámcové dohody. Protože jak můžeme vůbec mít nějakou důvěru mezi sebou, pokud zde není to základní právo na možnost podat opravný prostředek pro evropské občany. A chtěla bych také zdůraznit otázku dohledu, což není úkolem pouze národních orgánů a národních parlamentů. Pokud oni neplní svou úlohu, tak bychom se měli odvolat na převrácenou zásadu subsidiarity, prostě pokud orgány členských států nepostupují zodpovědně tak, jak je tomu například v Portugalsku, tak bychom se toho měli ujmout my. Děkuji paní Ane Gomez, další řečnice. Děkuji mnohokrát paní předsedající. Já bych chtěla především poblahopřát panu zpravodaji Klodu Moraesovi, se kterým jsem pracovala ve Washingtonu během návštěvy delegace parlamentu a již tam jsme si všimli toho, že tato otázka je velice aktuální nejen pro evropské občany, ale také pro občany Spojených států amerických. My se běžně v Americe se běžně příliš nezajímají o Evropu, ale tehdy se tam ten zájem projevil a to mě velice potěšilo. My jsme zástupci evropských občanů a proto musíme těmto věcem věnovat zvláštní pozornost. Naše občané jsou velice znepokojeni porušováním soukromí, stejně tak jako ohrožením své bezpečnosti. Myslím si, že je třeba věnovat zvláštní pozornost těm bodům, které se ve zprávě týkají terorismu a boje proti terorismu. Já si domnívám, že to hromadné sledování je naprosto nepřístupné, nepřípustné, protože to je porušení lidských práv, ale nemůže to vést k tomu, že se omezí boj proti terorismu, například prostřednictvím eh, sítí eh, SWIFT. Myslím si, že tato síť SWIFT není přímo v přímém eh, vztahu k tomu hromadnému sledování občanů. SWIFT dosud fungoval poměrně bezproblémově a takto jsme o tom hovořili i ve Washingtonu. Hovořili jsme o tom, že SWIFT byl velice účinný i v některých poměrně nebezpečných situacích. Stovky útoků byly včas eh, zachyceny a bylo jim zabráněno. Také souhlasím s panem eh, stínovým zpravodajem Vosem, že musíme posílat naše agentury, ať jde o Enisu nebo Europol. A také musíme dosáhnout určité eh, rovnosti spolupráce se spojenými státy. Jak o tom hovořila paní Intveld, my v Evropském parlamentu jsme vlastně jediní, kdo se aktivně za této situace mobilizují. Já si myslím, že toto je velice důležité, ale že by v žádném případě nebylo prospěšné rušit systém SWIFT. Tím bychom vyšli vstříc pouze teroristům. Děkuji mnohokrát. Prosím dalšího řečníka. Děkuji mnohokrát. Já bych také chtěl poblahopřát našemu kolegovi panu Moraesovi za návrh jeho zprávy a také mu poděkovat za ducha spolupráce a jeho pracovní schopnosti, které nám nevelice zapůsobily. Pokud jde o obsah jeho zprávy, mohu se s ním stotožnit. Myslím si ale, že až tato zpráva bude schválena s příslušnými změnami, bude třeba, aby se Evropský parlament mobilizoval a pokusil se prosadit demokratickou kontrolu a demokratický dohled, tak abychom v budoucnosti zabránili hromadnému sledování. Pouze tímto způsobem se nám podaří dosáhnout rovnováhy mezi na jedné straně bojem proti terorismu a na druhé straně zneužíváním systému. Ještě bych se s vámi chtěl podělit o jeden příběh, ke kterému došlo před několika dny v Rumunsku, kde osobní účet ředitele našich výzvědných služeb byl předmětem piráctví, což ukázalo, že systém výzvědných služeb by patrně měl připravit účinnější systémy kontroly. Děkuji mnohokrát. A nyní má opět slovo pan zpravodaj, poprosím vás, abyste hovořil stručně. I will be brief. Dobře, Kingo, já stručný budu. Zkusím se být opravdu hodně stručný. Chcete, abych byl velmi, velmi stručný? I tomu mohu vyhovět. Celou upřímně řečeno, to, co jsem říkal na počátku, bylo, že je velmi vysoká úroveň odbornosti zde mezi poslanci a poslanci, kteří nejsou odborníci na ochranu dat, podobně jako já. Já jsem odborník na spravedlnost, e, záležitosti vnitra, ale nikoliv na ochranu dat. I zde se tento fakt reflektuje. I zde jsou poslanci, kteří jsou odborníci na soukromí, ochranu dat a související věci. A jsou zde i odborníci na jiná témata, je to dobře vidět e, na těch příspěvcích. Takže nebudu odpovídat na ty poznámky, které byly jaksi samostatnou kapitolou, zmínil bych se pouze o věcech, eh, kdy se mě kolegové vyloženě na něco ptali. Velice stručně. Tereza a pan Pirkr, aby pak někdo neřekl, že jsem jim neodpověděl, zmínili otázku sběru zpravodajských informací a SWIFT. Rád bych otevřeně řekl, že eh, toto je pouze návrh zprávy. E, máme určitý odkaz velice intenzivní činnosti týkající se věci SWIFTu, Safe Harbor a podobných. Bylo mnoho usnesení, sdělení komise a tak dále. A mezi jednotlivými frakcemi v parlamentu se objevily určité rozdíly a i toto se bude, refle- to se bude odrážet v té zprávě. Nicméně e, rád bych, aby kolegové pochopili, že i já chápu tyto nuance a rozdíly. Neznamená to že nechápu eh, důležitost SWIFTu jako takového. My jsme o té dohodě jednali, já jsem u toho tehdy byl a je potřeba, abychom v té zprávě řešili ta obvinění jako taková. Samozřejmě jednotlivé frakce mohou mít různé názory na to, co by mělo a nemělo v té zprávě být. Rád bych proto eh, uznal, že určité rozdíly zde budou, eh, doufám. A teď se odkazuji také na ty odstavce o zahraničních věcech. Pan Salafranka říkal, že možná eh, předá nějaké pozměňovací návrhy. I paní Gomez to zmínila na schůzi stínových zpravodajů. Doufám, že nakonec eh, jakékoliv pozměňovací návrhy nezmění těžiště té zprávy a ten prvotní záměr eh, stínových zpravodajů. Já vím, že obvykle se děkuje stínovým zpravodajům, nicméně v tomto případě vlastně stínoví zpravodajé tu zprávu vytvořili, protože vypracovali pracovní dokumenty, takovou metodologii jsme zvolili. A doufám, že když se podíváte na tuto zprávu, a chtěl bych poděkovat také celému sekretariátu, který do toho vložil plno práce, poděkoval jim za to, čím přispěli, když se podíváte na stránky 30, 32, 33. Evropské digitální habeas corpus to je skutečně něco velmi zvláštního, Eh, což je vlastně i eh, také odpovědí paní Ernst, já nevím, jestli tady ještě je, no, už asi není, tak já to urychlím, která mluvila o tom, co se s touto zprávou stane, jestli někdo někam založí nebo ji zahodí nebo co. Eh, je tam velice přesný harmonogram toho, kdy se ta doporučení implementují a jakým způsobem ta zpráva se pak bude zpracovávat dále. této zprávě eh, a vůbec eh, to zpracování těch otázek vlastně reflektuje ty dva druhy otázek, které jsme řešili. Já nejsem odborník na ochranu dát, ale všiml jsem si zde dvou věcí. Jedna oblast je oblast, kde máme jasné kompetence EU, a pak je to oblast, kde máme morální a politickou odpovědnost. Takže dohled, kdy máme národní odpovědnost, za to máme my morální odpovědnost, protože jsme z těch členských států a často i naši občané se nás ptají, co konkrétně děláme v té dané věci. Nicméně i v jiných eh, jednaných tématech máme kompetence na úrovni EU. Tady, tady mám na mysli TTIP, Safe Harbor, SWIFT a další. A já si všímám, že mm, se od nás očekává, že reagujeme na toto na všechno. Myslím si, že na této zprávě je dobrá jedna věc a to, že se díváme na, ten, na to habeas corpus na evropské úrovni pro digitální záležitosti. A říkáme tím Evropské komisi a členským státům, ne, my dohled ze strany členských států ignorovat nebudeme, uspořádáme konferenci, která by řešila mechanismy dohledu a chceme, aby se členské státy skutečně ujaly této odpovědnosti. Víme, že to je naše kompetence, nicméně hodláme ji řešit. Máme pro ní harmonogram. A pokud jde o ty eh, hardcore oblasti, abych tak řekl, kde jsme kompetentními, tedy Safe Harbor Swift a další, i pokud se zcela neschodujeme ve svých názorech, i do tohoto se pustíme a vypracujeme jasná doporučení. Samozřejmě rozdíly mohou být, ale přesto doufám, že tato zpráva jasně ukáže, že my jako parlament svou práci bereme velice vážně. Já jsem tento eh, týden jen eh, Sloupek v Ekonomistu od washingtonského zpravodaje, kde se zmiňovalo, že Evropský parlament je velice schopný co do rozhorčování se eh, což bylo poměrně zajímavé, protože eh, se tím vlastně uznalo, že Evropský parlament se tímto vážně zabývá, ale pak tam říká, ale oni jsou v tom rozhorčování poměrně dobří. Eh, já musím říct, že jsem velmi pišný na to, že jsou zde poslanci v tomto parlamentu, někteří z nich jeli i do Washingtonu a někteří, kteří si prošli celou tu řadu těch více než 50 slyšení a všichni stínoví zpravodajové, kteří se podíleli na této zprávě. I sekretariát v tom byl velice silně zaangažován a teď je potřeba, abychom z tohoto velice obtížného a neuchopitelného procesu se pokusili vypracovat velmi detailní a vážný a hmatatelný proces na konci. A myslím si, že v této zprávě je toto reflektováno a jsem za to velmi rád. Že nemáme jenom to rozhorčování, ale že skutečně děláme něco vážného s doporučeními i harmonogramem. Doufám, že až poslanci začnou zprávu pozměňovat, že toto budou mít na paměti a že v březnu a v únoru, až toto budeme projednávat na výboru, eh, to tak také bude vypadat. Těším se na další spolupráci a děkuji vám za pozornost. A děkuji také, Kingo, za to, že jste ke mně tak velkorysá. Děkuji vám. Teď musím oznámit, že termín pro pozměňovací návrhy je 22. ledna v 18 hodin. Děkuji vám všem, kolegové, za spolupráci a pozornost. A teď nám zbývá ještě poslední bod na pořadu jednání pro dnešní odpoledne respektive pro celou schůzi. A to je představení návrhu stanoviska pana Salvadora Sedoje Lavarta, co se týče návrhu zprávy výboru ITRE, je to zpráva paní Pilar del Castillo, co se týká jednotného evropského eh, trhu elektronických komunikací. Je to návrh na, na nařízení parlamentu a rady. A rovnou dávám slovo panu Sedoji Labaratovi. Děkuji vám, paní předsedající. Bude to eh, velmi stručné. Po tomto zajímavém projednávání dokumentu pana Moraese, já jsem náhodou byl také na delegaci ve Washingtonu a eh, vím tedy tak trošku, jak se mm, připravovalo toto stanovisko pro společný evropský trh elektronických eh, komunikací. Tak eh, pokud se chceme posunout k jednotnému evropskému trhu, eh, musíme si uvědomit, že jde o evropskou prioritu. A proto, aby to fungovalo, je třeba zvýšit důvěru občanů. Musí věřit například ochraně svých osobních informací. Já tedy vítám v této souvislosti eh, úsilí komise o posílení a zjednodušení eh, práv uživatelů. Domnívám se, že zde narážíme na eh, zásadní část budování důvěry evropských spotřebitelů. Je zde zapotřebí mít důvěru v to, že práva uživatelů jsou vždy zajištěna a že není možné tolerovat jakékoliv její narušování. Současné stanovisko se proto zaměřuje na ty aspekty návrhu, které mohou mít dopad na právo na soukromí a e, ochranu soukromých dat. Zejména se dotýká části kapitoly 3 a kapitoly 4 návrhu komise. Veškerá opatření, eh, která by eh, se zabývají, tedy ochranou uživatelských dat, eh, musí být transparentní, musí být přiměřená. Je třeba zajistit soukromí, v komunikace a to je také základ o nedůvěry, o které hovořím. Já věřím, že na propojeném kontinentu se nám bude lépe dařit chránit data uživatelů. Děkuji vám. Nyní komise paní Vezaterava. Děkuji paní předsedající. Velmi stručně. Komise zajisté souhlasí se zpravodajem v tom, že důvěrnost komunikace a důvěrnost osobních dat jsou naprosto klíčovými prvky budování důvěry občanů a spotřebitelů ve společný trh. Komise má zájem a má záměr Eh, na těchto principech eh, pracovat. Čili tady se myšlenkově eh, se zpravodajem shodujeme. Možná pokud se týče technických záležitostí týkajících se pozměňovacích návrhů dle této zprávy, tak především zdá se, že zde došlo k určitému drobnému nepochopení, pokud se týče řízení provozu online a toho, jak se to vlastně dělá. My vycházíme z toho, že eh, je třeba mít jakési inspekční postupy eh, na kontrolování řízení té, eh, toho provozu. Ovšem ono tomu tak ve skutečnosti E, není. E, je to třeba dělat prostě přiměřeným způsobem, který musí být technologicky neutrální, čili možná v této souvislosti by bylo e, vhodné asi říci, že ty cíle pozměňovacích návrhů sledují cíl, který není formulován zcela přesně, je tak trošku zavádějící ve své formulaci. Možná ještě další komentář k tomu, jak se eh, zpravodaj odvolává na příslušnou eh, ochranu legislativu v Evropě. To je samozřejmě v pořádku, jenomže část eh, této legislativy je právě ve stádiu přeskumu. Takže samozřejmě, že e, ten návrh na propojený kontinent, to samozřejmě to není na újmu žádného, e, žádné části legislativy. Děkuji vám. A vracím slovo panu e, zpravodaji, pokud chce ještě něco dodat. Jenom k otázce inspekcí. My jsme toto konzultovali s různými skupinami a s různými eh, hráči a toto je záležitost, eh, která eh, některým působí obavy. Možná, že bychom mohli spolu s experty komise se vlastně eh, zamyslet ještě nad těmi pozměňovacími návrhy, které možná mm, nejsou zcela srozumitelné. Samozřejmě, že nám jde o ochranu dát, balíček na ochranu dát příslušnou směrnici a to jsou věci, které právě teď parlament projednává a bylo by dobré, kdyby toto všechno vycházelo z obecného ustanovení který se odvolává na ten balíček o ochraně dat. Takže snad by se nám mohlo podařit najít společné stanovisko, které potom předáme výboru ITREM. Děkuji. Pozměňovací návrhy. Prosím, předkládajte do 16. ledna 18 hodin. Hlasování bude ve výboru 12. nebo 13. února. Děkuji vám a příští schůze se odehraje příští pondělí, to je 13. leden ve Štrasburku. Budeme hlasovat, takže prosím přijďte. Děkuji vám za spolupráci a přeji příjemné odpoledne a ještě příjemnější víkend. Uvidíme se příští týden ve Štrasburku.